Končuji naše diskuze a přecházíme k dalšímu bodu, což jsou jednominutové projevy. Uh, first speaker. Prvním řečníkem je paní Šojdrová. paní předsedající zásadní otázkou pro evropskou unii je řešení migrační krize. stále však ještě nevidím výraznou změnu v ochraně vnějších hranic a v nastolení míru na blízkém východě. je pro mne nepochopitelné že stále nebylo přijato rozhodnutí o zřízení pohraniční a pobřežní stráže zatímco systém povinných kvót se kterým jsem nesouhlasila byl schválen relativně rychle ale stejně nefunguje. mezitím přijímáme v české republice uprchlíky sami a dobrovolně dobrovolně byť v řádově mnohem menší míře než v německu a v jiných zemích podporuji iniciativu nadace která v české republice zajistila azyl pro one hundred and fifty three iráckých křesťanů prchajících před islamistickým terorem. je to sice malé číslo ale jsou to konkrétní lidé konkrétní rodiny děti které osobně znám a jsem ráda že jsem mohla přispět k jejich záchraně. v naší zemi se samozřejmě také ozývá nesouhlas ale jsou četná i gesta solidarity a pomoci. lidé jsou ochotni pomáhat ale nesmí se cítit ohroženi. platí zde jednoduchá rovnice čím důslednější a rychlejší bude konání evropských orgánů při řešení této krize tím větší bude ochota uprchlíky přijímat na úrovni státních eh, orgánů samosprávy i jednotlivých lidí. děkuji. Lázeňský systém se většinou opírá o rodinné podniky, které působí i v oblastech, kde je potřeba chránit moře. Italský lázeňský průmysl mm, zaměstnává tisíce lidí, ale je tomu tak, že eh, ty, tyto rodinné podniky jsou ohroženi co do práva jejich existence a oni se pokouší toto své právo hájit před Evropským soudním dvorem. Bylo jim totiž zabráněno v tom, aby působili dál na základě Bolkensteinovy směrnice. Tady je třeba nalézat řešení pro ně i pro jejich rodiny a na druhé straně e, skutečně neporušovat zásadu svobodných služeb. A to je velice obtížné této rovnováhy dosáhnout. Existují již návrhy, které byly předložené, musíme je podpořit. Pan Zambake. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Já jsem rozhorčen vzhledem k něčemu, co už se děje řadu měsíců na řecko-bulharské hranici. Několik, před několika lety tato hranice už byla zablokována eh, řeckými zemědělci a v eh, důsledku eh, toho bulharští podnikatele trpí velké škody. Jiní lidé z Rakouska i z jiných zemí také trpí a jedná se samozřejmě tady o řidiče kamionů. Já bych rád požádal komisi, aby udělala následující. Prosím, jednejte a nalezněte eh, rychle eh, řešení kvůli této blokádě. Já si myslím, že evropské smlouvy je třeba eh, dodržovat, protože nyní řadu smluv, včetně Lisabonské smlouvy, se nedodržuje. Buď ty smlouvy máme, nebo nemáme, buď máme svobodu pohybu, nebo ne, protože jinak je komise tady k ničemu. Děkuji. Děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové. Propojení dopravních sítí eh, mezi Evropskou unii a balkánskými zeměmi umožní rychlejší komunikaci a rychlejší začlenění těchto států do Evropské unie a také lepší mezistátní vztahy. To je důvod, proč jsem s mými kolegy před několika měsíci navrhl eh, eh, příslušný dokument, který se o to zasazoval a komise došla k odpovídajícímu rozhodnutí. To znamená, že se dosáhlo cíle, který jsem vlastně chtěl dosáhnout. Chci poděkovat komisi za to, že toto prohlášení přijala. Můžete ho stále ještě podepisovat teď, pan Kristof Hoganus. Děkuji. Momentálně jsme svědky toho, že každý koncent evropské solidarity je pošlapán. Ván rakouská vláda nyní učinila kroky, které vedou k problémům na Balkánu a týká se to i států, které nejsou členy EU, ale vytváří se takový tlak, který, jak se nyní říká, má Řecko zajistit v té uprchlické krizi ochranu vnějších hranic, ale nikdo nám neříká, jak eh, by toho bylo možné dosáhnout. Eh, je to jenom eh, malý kousek, který dělí Turecko od Řecka, ale jak se o to postarat, aby ti lidé se neutopili, to nejsou žádní zločinci, jenom si prostě přejí lepší život. Turecko akceptuje pašeráky lidí, nedodržuje své dohody s EU a hysterie namířená proti Řecku musí skončit. Potřebujeme evropské řešení. Děkuji, paní Dali. Drazí kolegové, několik měsíců, eh, eh, poslední měsíce eh, se dostává do centra pozornosti tampon ženský tampon pro, eh, při jejich menstruaci. Několik let vědecké studie nám ukazují, že tyto tampony obsahují toxické látky, které poškozují ženské genitálie navzdory mobilizaci Evropanek a Evropanů, kteří se vyslovili eh, proti tomuto produktu, Průmysl vůbec nereaguje a skrývá se za odůvodněním, že tady neexistuje žádná oficiální evropská námitka. Evropská komise řekla, že nepočítá s novými pravidly. V březnu budeme mít Mezinárodní den žen. 8. března je třeba přece hájit práva spotřebitelek žen. Takže já žádám komisi, aby chránila ženy a aby vytvořila řádné pravidlo, aby se zamezilo tomuto produktu na trhu. Děkuji vám. Děkuji. Paní předsedající, Eh, v dnešní eh, předchozí debatě tady pan Tunker, Tusk a pan Juncker eh, řekli, že pokud britský lid si zvolí zůstat v Evropské unii, tak ta opatření v, dohodnutá s panem Cameronem si budou vyžadovat legislativu. A pan Tusk říkal, že doufal, že z toho bude legislativa. Například bude třeba upravit směrnici o svobodě pohybu, což je základní princip Evropské unie. Parlament by také mohl odmítnout nebo změnit eh, obsah té dohody. A to nebudeme vědět až eh, po referendu, pokud tedy eh, si Britové zvolí zůstat. Pan Cameron tady prodává zajíce v pytli. Skutečným problémem v referendu je, jestli Britové chtějí být pouhým regionem ve Spojených státech evropských nebo chtějí obnovit Eh, svůj eh, bývalý eh, status co by nezávislého samozprávného národa a já je vyzývám, aby opustili. Děkuji. A teď mám Tekeš. Děkuji vám. V božím řádu stvoření máme eh, rodinu a eh, manželství. Eh, tyto svátosti jsou na sestupu koalice nestátních organizací za rodinu. Podporuje úpravu rumunské ústavy, která stanoví, že manželství je svazkem muže a ženy dobrovolným Neměli bychom připustit, aby eh, eh, na falešné odkazy na eh, svobodu lidské bytosti a rovnost pohlaví podkopávali přirozený řád toho, jak my chápeme rodinu. Desítky tisíc lidí demonstrují a já vyzývám kolegy, aby podpořili naši zdravou evropskou společnost a aby chránili rodiny a manželství mezi mužem a ženou. Pan Corbett zde není, tak paní Luizia. Bonsoir. Euh, je veux... Dobrý večer. Já bych si přála upozornit na skutečnost, že zhruba 6 měsíců se odhlasovala velkou většinou zpráva v parlamentu, která žádá Evropskou komisou, aby se chopila legislativní iniciativy pro uznávání eh, geografického označování nezemědělských výrobků. Tady se jedná o uznávání našich tradičních produktů, o pomoc malým a středně velkým podnikům v kontextu, kde tady máme e, globální hospodářskou soutěž a máme tady území, která spolupracovají. Když chceme skutečně podpořit zaměstnanost v Evropské unii a malé a středně velké podniky, je třeba Eh, umožnit toto geografické označování nezemědělských produktů, které by pomohly producentům. Už několik let tady máme studii, která potvrzuje užitek takové legislativy, pakliže by byla. To je už od roku 2013 a já tedy teď vyzývám komisi, aby se konečně chopila své iniciativy a vypracovala příslušnou legislativu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pan Demesmeker. Kolegové, kdo mlčí, souhlasí a kdo mlčí o bezpráví, se do, jde spoluviden. A Evropa mlčí ve všech jazycích o tureckém a Syrii na Kurde. Včera jsem byl zklamán eh, odpovědí eh, vysoké představitelky a šéfa NATO na mé otázky ve výboru AFED. V Sýrii útočí Erdogan na kurdské bojovníky, kteří za nás bojují proti IS. Včera Kurdi zachránili 16-letou holčičku před IS, ale e, Turecko e, bombarduje města, Cizre je zničené město a nerozlišují mezi muži, ženami, dětmi nebo starými lidmi. Lidé umírají a turecký stát se chová tak různě, ale ani paní Morgerini, ani pan Stoltenberg o tom nehovoří a nevyzývá Erdoganovi, aby se choval slušně. Pokud nikdo se nezastane tohoto lidu, musíme to udělat my. Děkuji, pan Salimovič. Děkuji. Evropská stabilizační asociační dohoda s Kosovem je důležitá, vysílá významný signál občanům Kosova, že podporujeme jejich evropské úsilí a zvláží to eh, cestu k demokratičtějšímu a více prosperujícímu Kosovu. Ale nyní je dohoda eh, napadána eh, opozice v Kosovu vrhá granáty se slzným plynem a ohrožuje legitimně vzvolenou vládu, aby implementovala požadavky dohody. Evropský parlament, Evropská komise musí vyslat jasný signál, že eh, jde o normalizaci poměrů mezi Kosovem a Srbskem a ohledem na minority je eh, základní podmínkou pro dohody. A minority musí být respektovány, ať už Kosovu vládne kdokoliv. Vysláním takového signálu snad projevíme, že evropská integrace Kosova je důležitější než interní boje o moc a že integrační proces by neměl být zneužíván pro jiné účely. Děkuji. Děkuji, pan žuaristy. Děkuji, paní předsedkyně. Krize sektoru baskické ocely eh, ohrožuje miliardu pracovních příležitostí a to eh, ukazuje, jak bouřlivou situaci tady zažívají tisíce občanů a občané, kteří jsou zraňováni a e, oslabováni ve e, své možnosti pracovat na základě nesprávných rozhodnutí z Bruselu a z Madridu se v této politice pokračuje. Proč? Protože energetická politika se dává do rukou velkých podniků, a e, nikoliv těm menším e, organizacím. E, zásadním klíčem pro rozvoj jiného ekonomickému spravedlivějšího modelu by bylo ekonomie ve prospěch lidu a nikoliv ekonomika pro 1% osob. Děkuji vám. No, nyní má slovo pan Winkler. Uh, Děkuji, uh, paní předsedající. Uh, vážení poslanci, my jsme si 21. února připomněli mateřské, Den mateřského jazyka. Bohužel v Rumunsku parlament v podstatě při, jal zákon, který neumožní maďarské menšině eh, hovořit svým jazykem. Je to eh, teď eh, součástí zápisu a není to souladu s základními hodnotami Evropské unie ani rumunské ústavy. Já bych rád vyjádřil své přání že je třeba eh, se postarat o to, aby se tohle nedělo v Rumunsku. Nemůžete eh, přijímat eh, nové zákony, které budou takhle nacionalistické a které budou vylučovat národní menšiny. Je to návrh, který je třeba hodit do koše. Děkuji, paní Dančila. rumunské daňové úřady eh, vyzvaly eh, eh, místní televize aby změnili sídlo v důsledku trestně právního řízení. My jsme se všichni rovní před zákonem. Příslušný rozsudek byl tedy uh, Eh, pro, proveden v praxi, ale antena 3 nebyla evakuována a, a já tvrdím, že je třeba uplatňovat všechny eh, zákony. Teď, je, teď musí pět eh, televizních stanic opustit své sídlo a to může vést k tomu, že ta média budou zastrašována a může to také narušit jejich podnikatelskou činnost. Jedná se o podkopávání svobody projevu. Nejde přeci, aby eh, eh, se eh, televize museli stěhovat za několik, za několik dní. Děkuji, pane Jakovčič. Migrantská kríza načela je evropsko jedinstvo. Migrační krize spochybnila spochybnila jednotu Evropy a ducha pro společenství Evropu. Padl Dublin, je ohrožen Schengen. Krize byla tak silná i na svém začátku, ale my jsme nevěděli, jak zareagovat. Bohužel musím konstatovat, že ani dnes ještě nemáme jasné řešení, protože neexistuje evropská solidarita a neexistuje evropské společenství. Je nepřijatelné, že státy, které nejsou členskými zeměmi EU a nacházejí se na balkánské cestě, eh, vlastně jsou součástí Evropy a vlastně udělali mnohem více pro řešení migrační krize než 28 členských států bohaté EU. Potřebujeme více solidarity, více společenství, protože je spochybněn celý evropský projekt, pokud toto nebude. Děkuji, paní Andersen. Tento týden předám stanovisko e, výboru LIBE, e, jehož cílem je e, posílit práva postižených. Zaměří se to na podporu několika práv, včetně plné implementace doporučení OSN k právům osob s postižením, plnou implementaci Evropského aktu o plné přístupnosti, odbourání veškerých bariér pro lidi s postižením a především ochranu práv těch nejzranitelnějších, eh, včetně lidí bez státní příslušnosti, bez domova, eh, uprchlíků a žadatelů o azyl. Eh, vyhlášení svobody Irska z roku 1916 bylo tedy se snažilo o zacházení rovné se všemi dětmi a to my děláme i v Sinn Féin a lidé s postižením potřebují naše odhodlání a naše naš, náš tlak a naše delegace u nás v Sinn Féin i eh, v GUNGL se právě o toto snaží. Děkuji. A nyní pan Polčák. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova jeden z nejvážnějších problémů kterým eh, dnes evropa čelí a je v současnosti konfrontována je bezpochyby terorismus nejen v souvislosti s tímto jevem e, oprávněně slýcháme že bychom měli řešit příčiny terorismu ne pouze důsledky je to nepochybně velmi správná námitka. pokud jde o příčiny e, osobně se domnívám že významným faktorem e, který za rozmachem terorismu stojí je právě politika saúdské arábie. já jsem velmi zvažoval dříve pojmenovat takhle razantně úlohu a působení tohoto státu nicméně myslím si že v tuto chvíli již není vhodné být dále zdrženlivý. Eh, myslím si že také není sporu o tom že tento stát poskytuje teroristickým organizacím oporu intelektuální i materiální. jakkoliv se v tomto směru v poslední době saúdská arábie dostává do stínu islámského státu evropská unie se ani v jejím případě nemůže dál tvářit že je vše v pořádku. je na čase jednat a ve vztahu k saúdské arábii důsledně uplatňovat politiku která v konečném důsledku povede k naprosté eliminaci podpory teroristických skupin dámy a pánové dnešní saúdská arábie představuje hrozbu podle toho k ní evropská unie musí přistupovat. děkuji. děkuji paní zapardové de a solicita informații de a te exprima și de a ți apăra opiniile este direct proporțională cu măsura. Svoboda projevu to souvisí také s tím, jak nezávislí jsou novináři, jak nezávislý je tisk. Evropská unie se musí společně postarat o nezávislost médií. Mediální instituty musí mít možnost nezávisle vystupovat. Chci vyzvat instituce i kolegyně a kolegy, abychom společně byli bdělí a opravdu rychle reagovali, vždy, když je ohrožována svoboda projevu. Vždy musíme hledat pravdu a musíme veřejnost korektně informovat. To je významný úkol novinářů a musí být chráněni při vykonávání své činnosti. Přesto jsme byli svědky toho, že eh, v Rumunsku určitá média byla eh, přinucena, aby eh, vyklidili své sídlo a přestali vysílat. Opravdu jsem proti omezování svobody projevy a zastrašování novinářů, kteří se zasazují o pravdu. Musíme se zasazovat o svobodu projevu, tak jak je uvedeno v článku 2, protože svobodná média jsou nezbytná pro evropský projekt. Děkuji. Děkuji, není pan Buda. Děkuji vám dámy a pánové. Evropští představitelé zodpovědné osobnosti z 28 zemí usilovali o vytvoření kompromisu proti Brexitu. Co se týče sociálního turismu, tam nejsem proti, ale nemohu souhlasit s tím návrhem týkajícím se příspěvků na děti. Má totiž vycházet ze země původu rodičů, pokud děti eh, nežijí v Spojeném království, ale děti už takto trpí, protože jsou odloučeni od rodičů, trpí emocionálně a trpí tím také jejich výchova. A, a eh, tyto příspěvky kompenzují tuto zátěž, protože ti rodiče také platí sociální dávky a daně ve Spojeném království, zanechali své děti v Rumunsku právě proto, aby mohli významněji přispět britské ekonomice. Britská ekonomika má prospěch eh, z lékařů, inženýrů a jiných profesí, které se vzdělávaly v jiných státech, aniž by toto Spojené království zaplatilo jedinou libru. A když to usoustažíme k přídavkům na děti, tak by vlastně Británie měla být eh, přinucena k tomu, aby bylo tedy zaplaceno profesní vzdělávání těch, kteří nyní své vzdělání eh, uplatňují v Spojeném království. Pan Štefanec. Dámy a pánové, ocelářský průmysl v Evropě zaměstnává více než 350 tisíc osob. Také ve Slo- na Slovenské republice má výroba oceli velkou tradici a tvoří až 6 HDP, to nejvíce v celé EU. Pokud ale naše firmy musí dodržovat přísné environmentálně bezpečnostní standardy, Čína řeší hospodářské problémy masivním dotováním vývozu ocele. A já jsem rád, že právě dnes naše Evropská lidová strana podnikla konkrétní opatření v této věci a obrátila se na komisi, aby učinila opravdu účinné kroky. Už před dvěma měsíci, v prosinci loňského roku, jsem se obrátil na komisi, aby něco dělala, protože situace v ocelářství je opravdu kritická a další odvětví, jako například výroba hliníku, to má v EU čím dál tím těžší. Je důležité, aby vlády a komise na půdě VTO připravili konkrétní kroky pro záchranu výroby ocely v EU. Je důležité zachovat pracovní místa, je klíčové jednat co nejrychleji. Děkuji vám. V červnu britští občané budou odpovídat na to, zda chtějí či nechtějí zůstat v Evropské unii. Mají tady své místo, ale nikoli za každou cenu eh, protože eh, eh, dohoda, které bylo dosaženo, narušuje stabilizato a prokazuje, že dojde k diskriminování zaměstnanců z jiných částí Evropy. Eh, Velká Británie odmítá přijímat euro a přitom chce ovlivňovat eurozónu. Já si myslím, že musíme velice bedlivě situaci sledovat. Nesmíme otevírat totiž dveře spirále, která by přiměla jiné státy k tomu, aby žádali jiné výjimky a oslabovaly by tak evropskou soudržnost. Evropa nemůže být pouze součtem národních egoistů je třeba prosazovat evropské hodnoty solidarity a sdílení, prostě humánní rozměr, to je zásadní. A posledním řečníkem je paní Diada. Irský eh, týden nám vždycky umožní oslavovat náš jazyk a, a dopad, který to má na naši kulturu. Naše země by eh, měla být eh, vnímána eh, jako rovná, pokud jde o její jazyk. A já bych ráda zde přivítala navštěvníky Evropského parlamentu, kteří zde využili příležitost hovořit irsky. Bychom rádi rozšířili používání irštiny. V současné době jsou zde žáci, na návštěvě a, a používají v jirštinu tam, kde se nikdy nepoužívala. Doufám, že tohle bude mít dopad na budoucí generace a že i oni budou chtít používat jirský jazyk tady v Evropském parlamentu. Já a i ostatní členové Sinn Féin jsme odhodláni postarat se o to, aby jirština byla podporována jak zde, tak u nás doma. a Nechceme, aby čeština byla vnímána i jako jazyk řady. Nechceme, aby eh, byla považována za druhou řadu vůči angličtině. Eh, speech session. Tím jsme na konci jednominutových projevů a než uzavřu toto zasedání, ještě mám jedno oznámení. A sice ze skupiny GUE jsem obdržela žádost, že